Vážení kolegové, zahájíme naši schůzi. Konkrétně zahájíme přijetím návrhu pořadu jednání. Jak z něj vidíte, tak zasedáme jenom dnes dopoledne. Dnešní odpoledne a zítřek se nekoná z celé řady důvodů mimo jiné kvůli komplexním procedurálním diskusím o MIFIDu a MIFIRu. Proto bylo potřeba některé body z pořadu jednání odstranit. Tak tedy, můžeme považovat eh, návrh pořadu jednání za přijatý? Děkuji vám. Sdělení předsedy. Proběhly dva trialogy o ERPu. 29. února a včera. Hlavní politická témata, eh, která se diskutovala, byly transfery portfolií, penzijní systémy, svěření depozitáře, mezigenerační vyváženost, environmentální, sociální a další rizika, ehm, klíčové funkce financování a hodnocení rizik. Eh, ačkoliv žádné dohody zatím nebyly uzavřeny, poměrně dobře jsme zkrátka spolu vycházeli a další trialog je naplánován na 13. dubna. Bod 3 na pořadu jednání. Virtuální měny. Pro jednání návrhu zprávy. Slovo má Jakob von Weizsäcker, pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. V posledních několika týdnech jsme měli veliké potěšení pracovat na nové technologii, která jaksi, eh, na které je postaven Bitcoin. Eh, to je sektor s eh, dynamickou inovací a velice rychlým vývojem, což je fascinující. Já bych rád o tomto mluvil nejen proto, že mě fascinuje tato technologie, ale proto, že za posledních několik týdnů se nám podařilo dosáhnout let z kterých pokroků. A já bych chtěl říci, že ta výměna názorů byla skutečně velice užitečná. Konzultovali jsme celou řadu odborníků na slyšení, jak e, zde, tak v rámci výboru, ale i prostřednictvím videokonferencí. Všichni přispívali velkou měrou k zlepšení našich znalostí eh, v této oblasti a chtěl bych za to poděkovat hlavně sekretariátu. To hlavní, co bych chtěl zmínit, je toto. Není eh, to jenom něco, o čem hodně informují média, ale o co se také výrazným způsobem zajímají podniky. To vidíme například na tom, že do této domény byla investována více než 1 miliarda euro. Investice v této oblasti se mění, ono to začalo velkou měrou investicí do bitcoinu jako takového. To je tedy ta virtuální měna. A poslední dobou se to posouvá spíše e, do oblasti investic, do clearingu, vypořádání a jiných aplikací e, této účetní technologie. V rámci této dynamicky se měnící oblasti je otázka, jak legislátoři a regulátoři s tímto budou zacházet. Je to pohyblivý cíl. A my nechceme tuto inovaci nijak omezovat, protože je velice slibná, eh, nabízí celou řadu možně, možného zvýši, možných zvýšení efektivity, ale zároveň zde je celá řada potenciálních nebezpečí. Zejména v podobě toho, kdyby tato technologie začala být plošně užívána. Otázka tedy je, jakým způsobem můžeme co nejrychleji reagovat v případě, že by vzniklo nějaké systémové riziko. Hlavní doporučení mého návrhu zprávy je vytvořit akční skupinu, která by združovala zkušenosti na evropské úrovni, tak abychom mohli co nejrychleji navrhovat regulační možnosti a abychom mohli poskytovat členským státům poradenství eh, v té oblasti, jak nejlépe řešit možné výzvy, které eh, rozšíření těchto technologií do budoucna může znamenat. Dále. Eh, zde je také to hledisko průmyslové politiky a hospodářské soutěže. Samozřejmě zatím nevíme, jak široce se tyto technologie budou užívat třeba za deset let ale jedna klíčová otázka je, tato, pakliže budou široce užívané, budeme mít potřebné nástroje pro to, abychom zajistili, že budou užívané spravedlivým způsobem, že dominantní systémy nebudou systémy vlastněné jedním vlastníkem, který by tak mohl vytlačit veškerou konkurenci. A proto ve zprávě zahrnuji i doporučení o takové digitální peněžence, peněžence s otevřeným přístupem. A nebo případně budeme potřebovat nějaké podobné aranžma, ale zatím samozřejmě nelze předpokládat, jaký přesně ten technologický vývoj dál bude. E, má zpráva v podstatě řeší dvě otázky. Za prvé tedy otázku virtuálních měn jako takových. A v tomto ohledu ten hlavní potenciál je v tom, že virtuální měny mohou výrazným způsobem na pomoci snižovat transakční náklady. Což zejména platí pro přeshraniční transakce, které eh, i dnes jsou dosti drahé. Což eh, vidíme například eh, na případu jaksi posílaných peněz na dálku, kdy pracovníci posílají peníze svým rodinám v třetích státech. Velice často jsou to rozvojové státy, kde v podstatě ne každý má eh, bankovní účet. No a kombinace eh, mobilních plateb a takzvaných blockchain technologies má potenciál tyto náklady výrazně snížit. Ale samozřejmě nižší transakční náklady by mohly vést také k tomu, že eh, obecně sektor plateb bude více sám se sebou soutěžit i v oblastech, jako je Evropa, ne kvůli nové regulaci, ale kvůli novým technologiím, které do určité míry dosahují v podstatě stejného cíle jako třeba naše směrnice o platebních službách. Což je velice zajímavý vývoj. Za další, v oblasti mikroplateb může snad existovat potenciál využít takovéto technologie, mimo jiné, k tomu, abychom třeba postupně nahrazovali eh, ty naše různé platby za celou řadu datových služeb tím, že bychom dali velkým společnostem přístup eh, k osobním údajům a to by se celé nahradilo mikroplatbami, které by daleko lépe naše soukromí chránily. Samozřejmě u jakékoliv takovéto technologie se objevují výrazná rizika. A podobně jako u starých technologií, jako třeba hotovost, eh, tak i v oblastech, jako, jsou virtuál, jako je virtuální měna, existuje potenciál pro praní špinavých peněz, daňové podvody a potenciálně také, ačkoliv podle nedávných zpráv z Evropy zatím o tom nejsou žádné důkazy, Může to být použito také k financování terorismu. Vzhledem k tomu, že ze své podstaty tato technologie je distribuovaná, je zde potenciálně problém e, řízení. Bitcoin zde nabízí poměrně e, dobrou e, ochranu, protože původně ta měna byla nastavena tak, aby se jaksi samořídila, ale v momentě, kdy se objevily technologické problémy, neexistovala žádná řídící struktura, která by umožnila nějakým eh, uspořádaným způsobem aktualizovat software. Takže jsou to otázky jako tyto, které mohou být i daleko relevantnější tím, jak se ta technologie bude šířit. Jsou zde vážné otázky ochrany spotřebitelů, zejména s tím, jak se budou objevovat nové business modely. Otázka je, eh, zkrátka zda každý dodrží své sliby. A dnes je zde také samozřejmě ta otázka, velice důležitá otázka volatility bitcoinu jakožto měny, což také vyvolává určité otázky na ochranu spotřebitele. Ale v dlouhodobém horizontu, což je asi důležitější, existuje možnost použít tu takzvanou distributed ledger technology v oblastech i mimo platby jako takové. A jeden odborník z MIT nás upozornil na to, že, že i v oblasti e, elektronických lístků, třeba na různé sportovní akce, e, často se stane, že ten jeden lístek prodáte pětkrát, na stadion pak přijde pět lidí a otázka je tedy, kdo to místo na stadionu dostane, ale e, díky této technologii by bylo možné se těmto problémům vyhnout. Případně e, případy, kdy prodáváte třeba digitálně hudbu, že byste to neprodávali tu, tu jednu písničku stokrát ani nulakrát, ale přesně jednou. Takže těch aplikací, které si můžeme představit do budoucna, je spousta. Ale ta nejrelevantnější oblast pro náš výbor je v současné době otázka clearingu a vypořádání. A pak tedy samozřejmě oblast fintech obecněji. A v tomto kontextu mi dovolte zmínit, že zde je potenciál nejen pro využití eh, toho veřejného blockchainu, kde není potřeba žádná centrální autorita, ale mohou vzniknout i podobné řetězce soukromé, které by mohly provádět transakce, výpočtové transakce daleko efektivněji a i tak by byly dostatečně odolné a dostatečně bezpečnostně zajištěné. Takže já si myslím, že v brzké budoucnosti tato technologie zažije doslova boom. Nemyslím si, že bychom ji měli nějakým způsobem omezovat. A já už pomalinku končím, ale každopádně bychom měli mít kapacitu, abychom tyto, tento vývoj mohli zblízka sledovat, abychom mohli rychle a případně důrazně e, reagovat a abychom byli schopni tento systém regulovat. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. A teď Jménem eh, paní Martušelo má slovo pan Rozáty. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já se omlouvám, že pana Martušelo takto nedokonale nahradím, ale on bohužel nemohl dnes dopoledne přijít. Když dovolíte, přečtu vám jeho poznámky. V první řadě Vítám zprávu na toto velice důležité téma. Je to nový fenomén, který se velice rychle rozvíjí a nějaký pokus parlamentu eh, tento fenomén nejen pochopit, ale eh, jak si přeskoumat možnosti jeho regulování, regulování tedy a vývoj regulování virtuálních měn je jednoznačně vítaný krok. V tomto kontextu bych tedy chtěl poděkovat panu von Weizsäckerovi za to, jak tuto problematiku zde dnes uvedl. A samozřejmě se těším na další práci. Jak víme, uspořádáno bylo už několik schůzek stínových zpravodajů, které byly velice zajímavé a pokrývaly důležité aspekty tohoto tématu. V této prvotní fázi diskusí bych rád zmínil několik málo bodů. Bod číslo jedna. Tady jde o definice. Hovoříme o inteligentní právní úpravě, která má posilovat integritu a bezpečnost, což je tady bod číslo 10. Otázka je, eh, co to znamená, že klíčová evropská legislativa bude aplikována v souladu s aktivitami, jaké budou prováděny. A pak ještě definice v bodě A eh, zprávy. A tady jde o tu definici, jak říkám, eh, eh, rád bych věděl, odkud ta definice pochází, kdo ji sepsal. Bod 12 zprávy. ten by mohl být považován za problematický, protože zpravodaj požaduje revizi legislativy EU u plateb. Než žádáme o další legislativu, řekl bych, že je důležité zjistit, co je pro danou oblast platné už teď. To znamená provést si jaksi katalogizaci stávající legislativy a zjistit, eh, jaká plní eh, které úkoly. Potom bod 13. K čemu by byla ta task force, tedy ta pracovní skupina? Jaké konkrétní úkoly by měla? A bod 14 to je velice složité. Eh, tady je to nejdůležitější zdůraznit potřebu studie dopadů a zvažovat důležitost tématu pana Timmermanse, tedy lepší regulace. Tolik tedy eh, předběžná reakce na tuto zprávu ve výboru Ekon. Děkuji vám. Děkuji vám. Za ECR má slovo pan Ashley Fox. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu von Weizsäckerovi za to, že na sebe vzal zpravodajství u této iniciativy. Tuto dobře vyváženou zprávu vítám řeší klíčové otázky související s virtuálními měnami a distribuovanými účetními knihami a příležitostmi, které se s nimi pojí. Souhlasím s ním, že s virtuální měnou přichází příležitost redukovat nechtěné náklady na transakce, diverzifikovat možnost plateb a zlepšit hospodářský rozvoj. Souhlasím s ním také v tom, že je potřeba pamatovat na eh, to, že i regulátoři musí držet krok s těmito technologiemi, musí zajišťovat eh, dostatečnou úroveň bezpečí. Já si myslím, že virtuální měny mohou být i přínosem, ale je potřeba zajistit, aby nebyly zneužity eh, kriminálníky a teroristy. A proto souhlasím se spravodajem, že potřebujeme proporcionální regulační přístup. Nechceme eh, tuto inovaci jaksi eh, zlikvidovat regulací a ani nechceme přeregulovat tak, abychom ji zatlačili do ilegality. Virtuální měny jsou stále v plenkách a já nejsem přesvědčen o tom, že návrh na rozšíření rozsahu směrnice proti praní špinavých peněz i na eh, virtuální měny je v tuto chvíli správným postupem. Myslím si, že bychom měli využití virtuálních měn monitorovat, a to ještě předtím, než začneme tvořit legislativu. Rovněž bych byl také opatrný při revizi stávající legislativy o platbách, protože eh, virtuální měny nesplňují potřebné definice. Byl bych rovněž opatrný, co se týká rozšíření, rozšíření ustanovení směrnice o platbách na virtuální měny. Myslím si, že virtuální měny mají potenciál se velice zajímavým přínosem pro spotřebitele. A my bychom měli být jako legislátoři velice opatrní, abychom náhodou nechtěli regulovat naprosto vše v první sekundě, kdy se nám ta možnost naskytne. Já bych byl raději opatrnější a poprosil bych pana zpravodaje, aby opatrnější postup rovněž zvážil. Děkuji. Děkuji vám za Alde, pan Ježek. Děkuji, pane předsedo. Eh, je jasné, že svět virtuální měny je svět obtížný pro kohokoliv zvenčí na pochopení a Legislátoři teď čelí volbě, zda mají navrhnout jaksi zastřešující opatření, eh, která přivedou virtuální měny do eh, rámce legislativy, jaký už znají, a nebo zda mm, mají dát jaksi ruce pryč a nechat virtuální měny se rozvíjet sami od sebe. Jurisdikce po celém světě jsou ve svém přístupu rozdělené eh, k fenoménu bitcoinu a blockchainu. Slycháme, že Rusko zvažuje zákon, který by kriminalizoval využívání virtuálních měn, jako je Bitcoin. Země EU zatím mají různý, různé postupy, některé na to uvalují eh, daňové ustanovení, eh, různá ustanovení o boji proti praní špinavých peněz, ale většina z nich nepovažuje Bitcoin ani za měnu, ani za eh, finanční nástroj. A když už, tak to považují za finanční nástroj naprosto neregulovaný. Co je jasné a co zpráva říká, je, že zde je jak potenciál, tak riziko související s vývojem a užíváním virtuálních měn. Je to jednoznačně otázka, kterou evropští legislátoři a regulátoři musí pečlivě sledovat, protože přeshraniční podstata bitcoinových transakcí znamená, že by eh, bylo žádoucí mít jednotný postup napříč celou EU. Nicméně já si myslím, že jakákoliv regulace musí být navržena eh, při plném pochopení dopadů, jaké může mít. Chceme řešit rizika, ale nechceme omezovat inovaci v sektoru think tanků. V tomto kontextu vítám návrh komise zahrnout eh, platformy pro virtuální měny do směrnice proti praní špinavých peněz. Podstata využívání virtuálních měn znamená, že virtuální měny mohou být velice snadno využity organizovaným zločinem nebo i teroristy pro své financování. Ačkoliv si uvědomuji, že zatím máme jen velice málo důkazů, které by to potvrzovaly, ten potenciál zde jednoznačně je. V zásadě vítám myšlenku eh, Task Force, pracovní skupiny, která by monitorovala další vývoj ehm, těchto technologií, jako je třeba blockchain nebo bitcoin. A eh, je potřeba zvážit, jaký by byl její nejlepší postup, tak aby se zajistilo, že Evropská unie by mohla jaksi spíše napomáhat, spíše než omezovat eh, vývoji těchto technologií. A to takovým způsobem, aby se maximalizoval potenciál růstu a výhody pro spotřebitele. Tato skupina by měla rovněž pamatovat na různé aspekty týkající se ochrany spotřebitelů a ochrany osobních údajů v rámci monitorování. Na závěr mi dovolte říci, že si myslím, že tato zpráva představuje velice solidní základ pro naši další práci a já se na tu další diskusi těším. A samozřejmě předložím i pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji a za GUE Miguel Viegas, prosím. Dobrý den, děkuji. V tuto chvíli již hovoříme o nové realitě, o velmi komplikované realitě, o realitě, která v tuto chvíli by mohla také poskytnout určitou stabilitu, protože víme, že těch virtuálních eh, měn bylo již velmi mnoho. Některé jsou v tuto chvíli stabilní, některé úplně zmizely. V tuto chvíli nicméně hovoříme o fenomenu, který v tuto chvíli ještě nemá příliš eh, velké zkušenosti. Když se podíváme na vědecké publikace, tak zjistíme, že tyto virtuální měny opravdu tvoří pouze velmi malý podíl na všech eh, transakcích. Eh, nicméně si myslím, že je to fenomén, který se bude i nadále do budoucna rozvíjet. Nicméně uvědomte si opravdu tu složitost, tu komplexnost eh, celého tohoto fenoménu. Eh, jaké problémy to může vyprovokovat? Eh, například i skupiny lidí, kteří budou mít v rukách obrovskou moc, obrovskou kontrolu nad velkými podíly trhu. Nicméně v tuto chvíli je třeba si uvědomit, že tyto virtuální měny mohou sloužit i k nelegálním e, účelům. Například Silky Roady, to jistě znáte ty případy a v tuto chvíli opravdu existují pochybnosti, zdali tyto virtuální měny opravdu mohou fungovat a zdali budou mo- moci opravdu plnit ten účel, za kterým byly vytvořeny. Zdali opravdu budou moci plnit ten účel rezervní měny. Co se týče také validity těchto měn, tu lze také určitým způsobem spochybnit v tuto chvíli. Či jakým eh, způsobem vy byste chtěli zajistit, aby šlo opravdu o stabilní eh, měnu, která nebude trpět tou volatilitou, eh, nestálostí a co všechny ty transakční poplatky při směnách eh, těchto měn. O tom ještě opravdu víme příliš málo. Bude to tedy eh, určitý prostředek či nástroj pro úspory nebo pro eh, směné transakce? Jakým způsobem se to bude regulovat? Tady si myslím, že je zcela jasné a zřetelné, že to bude prostě opravdu extrémně eh, složité, protože víme, že ty měny v podstatě jedním z těch účelů těchto měn je v podstatě ten liberalismus. Eh, Tady jde v podstatě určitou jaksi revoluční eh, myšlenku jde v podstatě o určitý druh anarchismu taky v některých eh, případech. A jakým způsobem vy tedy tady chcete zajistit tu eh, regulaci, jakým způsobem chcete zajistit ochranu spotřebitele? Nevím, možná, že bychom eh, se tím mohli také vrátit o krok zpět, protože bychom také mohli vyslat špatný signál ve chvíli, kdy bychom již nemohli zajistit ta práva, která zajišťujeme v tuto chvíli. A myslím si, že je zcela zřejmé, že když se podíváme ještě na tuto měnu z perspektivy daňové, tak tady v podstatě to poskytuje opravdu nový prostor pro nelegální činnosti. A ve chvíli, kdyby se tyto měny měly rozšiřovat, no tak by se mohly rozšiřovat také tyto nelegální činnosti, které jsou takovýmto způsobem eh, financovány. To bylo eh, řečeno. To znamená, že je to debata, která nás jistě bude zajímat i hodně do budoucna a budeme se tomuto tématu jistě i nadále mnoho věnovat. Děkuji a za zelené Scott Cagle. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci říci, že jsem si opravdu velmi užila to setkání s odborníky, které zorganizoval zpravodaj. Hovořili jsme o tom, o té zvané blockchain technology, hovořili jsme také se zástupci akademické půdy. To znamená, že to bylo opravdu velmi, velmi přínosné. Děkuji za toto setkání. Eh, zelení samozřejmě chtějí více jasnosti, eh, tak jak o ní hovoří, nebo jak se ji snaží také nastavit nastínit zpravodaj ve své zprávě. Samozřejmě jsme si vědomi těch pozitivních a negativních dopadů. Myslím si, že je velmi důležité, aby Evropská, Evropský parlament zcela jasně stanovil, jaké máme priority. Abychom se neomezovali pouze na popis těch možností, o kterých v tuto chvíli již víme, že existují, protože my tady zastupujeme evropské občany. To znamená, že my musíme být těmi, kteří budou tady udávat ten směr kterým je třeba vydávat. Co se týče té technologie jako takové, samozřejmě chceme, aby to vedlo k, té, k tomu finančnímu uh, k té inkluzi, začlenování, co se týče té elektronické peněženky, tak to si myslíme, že je velmi dobré hlavně pro ty lidi, kteří nemají přístup k těm tradičním klasickým bankovnickým službám. Eh, my si myslíme, že je velmi dobré Eh, to, že hovoří eh, zpravodaj ve své zprávě o té technologii distribuované účetní knihy, hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o transakcích mezi občany a eh, veřejnými institucemi. Také je to velmi důležité pro mikroúvěry. Nicméně je pravda, že ten finanční sektor v tuto chvíli už je opravdu nafouknutý a nejsme si jistí, tedy jak budou vypadat ty transakční poplatky, o kterých hovoří v pátém odstavci. A v tuto chvíli chvíli bych eh, ráda vyjádřila svůj souhlas s mým kolegou Foxem, protože s ním většinou eh, nesouhlasím. My si myslíme, že tady ta regulace by neměla být překážkou pro inovace v těchto nových technologiích pro ty, a v technologiích, které mohou být opravdu velkým přínosem pro budoucí generace. Zelení opravdu chtějí podporovat místní měny, které mohou být také virtuální, protože tady je důležité aby se zcela jasně stanovilo, jak si různa, eh, aby se stanovaly určité regulace pro tyto druhy měn. Nechceme nicméně dělat nic pro to, abychom vytvářeli nové překážky pro vytváření těchto nových technologií. Děkuji. Paní Barbara Kaple, prosím. Děkuji, pane předsedu. Já bych velmi ráda velmi poděkovala z Pravodaji za opravdu profesionální práci, kterou odvedl a také děkujeme za všechna ta setkávání s odborníky, za vš- všechny ty rozhovory s odborníky, které byly pro nás opravdu velmi obohacující. Myslíme si, že jsme díky těmto setkáním získali spoustu důležitých informací. V tuto chvíli existuje více jak 600 schémat pro virtuální měny. Samozřejmě Bitcoin je v podstatě největší tou virtuální měnou, tvoří 90% podílu na celém trhu virtuálních eh, měn. Tady máme samozřejmě také tu technologii distribuované účetní knihy, která je eh, zcela zásadní nejen pouze pro rozvoj virtuálních měn, ale opravdu také pro eh, ten fintech, pro spoustu dalších, pro další spoustu technologií, včetně tedy technologií clearingu a vypořádávání. A to už bylo již řečeno, je to velmi důležité také eh, pro duševní vlastnictví, pro autorská práva. A jak samozřejmě uvidíme, jaký, jaké dopady ta technologie distribuované knihy uh, Eh, bude mít. V tuto chvíli tudíž samozřejmě čekáme na hodnocení dopadu. V tuto chvíli existuje 12 eh, fondů, kteří již pracují s touto eh, technologií. Dvě z těchto institucí jsou v Evropě a samozřejmě víme, že tato nová technologie bude milníkem, bude s největší pravděpodobností velmi, velmi jaksi zlomovou eh, technologií a průlomovou technologií pro celý finanční sektor. Samozřejmě se to také eh, odrazí i na trhu s virtuálními měnami. A tím se dostávám k druhé možnosti. Tady hovoříme jaksi o těch virtuálních měnách a nových technologiích. Je to druhý eh, odstavec eh, tady vše, co je řečeno, mohu opravdu pouze zdůraznit. Je jasné, že tyto virtuální měny opravdu sníží eh, transakční poplatky, takže se tady hovoří jaksi o těch transferech a myslíme si, že tady může dojít opravdu k redukci až o 20 miliard euro na celosvětové úrovni. Eh, samozřejmě se tady hovoří o tom, že tyto virtuální měny také přispěví k daleko větší efektivitě právě různých transakcí a, plateb, takže to už jsme zmínili také v souvislosti s finančními službami. Ale to bylo zatím vše pozitivní, ale může to vést samozřejmě i k negativním dopadům. Může to otevírat opravdu nové prostory pro nelegální praktiky a pro úniky eh, na daních. To znamená, že tady ve chvíli, kdy nebude existovat nějaký spolehlivý a dobrý právní rámec, který by tyto nekalé praktiky jaksi eh, eliminoval, tak prostě k ním může eh, docházet, protože tady hovoříme o virtuálních eh, elektronických a digitálních měnách, které mohou navýšit v podstatě ten eh, Mm, ten kyberzločin, který už v tuto chvíli představuje úniky asi ve výši 400 milionů euro. Takže Hovoříme také o té takzvané smart regulation, o tom také jsme několikrát hovořili. Tady opravdu potřebujeme chytrou, rozumnou regulaci pro tuto virtuální eh, sféru, protože je jasné, že se také vyvíjí velmi rychle, potřebujeme mít dostatek eh, informací ale je třeba si uvědomit, že těžko můžeme vytvářet nějaký nový spolehlivý rámec, aniž bychom měli dostatečné informace o tom, jak ty všechny měny vlastně fungují. To znamená, že tady eh, co se týče té horizontální pracovní skupiny na úrovni komise, no tak na to já se dívám trošičku eh, skepticky. Tady potřebujeme zástupce opravdu ze všech eh, oblastí, které se opravdu velmi intenzivně eh, těmito otázkami zabývají. To znamená zástupci akademické půdy, odborníci z jiných oblastí, ale k tomu všemu předložíme ještě pozměňovací návrhy, takže je dostanete písemně. Děkuji. A ještě se přihlásila o slovo Nina Gil, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych velmi ráda poděkovala zpravodaji za jeho zprávu. Já vím, že mnoho mých kolegů zdůraznilo eh, ten fakt, že tady potřebujeme opravdu vyváženost, že nemůžeme to opět zase přehánět se regulacemi, abychom eh, nevytvářeli nové překážky pro inovace. Já vím, že v toto, v této zprávě je opravdu dost zdůrazněno. Hovoří se tady o té úměrnosti eh, regulace tak, aby nedocházelo k vytváření nových překážek. A toho já si velmi vážím, to je dobré. Je důležité si uvědomit, že finanční sektor se opravdu mění. Je třeba se podívat na těch 12 miliard investic v rámci Synteku podívejte se také, eh, jakým způsobem za to všechno platí Apple. Tudíž samozřejmě musíme se ujistit, že ten regulační eh, rámec existuje, ale zároveň zároveň nevytváří překážky pro inovace a efektivitu. To znamená, tady je ta myšlenka té pracovní skupiny, eh, která by se měla sestávat z členů, eh, od, kteří jak si budou zastupovat odborníky, ale také dárce. Je nicméně eh, důležité uvědomit si, jak rychle se to všechno vyvíjí. Takže pracovní skupina ano, ale co nejrychleji. Děkuji. So, Dívám se směrem ke komisi a dávám jí slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. My nechceme přijímat příliš mnoho legislativy v oblasti virtuálních měn, ale pokud ano, tak ta legislativní, legislativní návrhy se budou týkat eh, problému s anonymitou virtuálních měn. To už bylo oznámeno v našem plánu pro boj s eh, financováním terorismu což možná na začátku roku, takže určitě v rámci směrnice o praní špinavých peněz, abychom eh, snížili to riziko anonymity eh, těchto prostředků, budeme usilovat o to, aby vznikla platforma pro výměnu těchto měn a budeme také chtít, aby poskytovatelé těchto virtuálních peněženek eh, byli podřízeni právnímu rámci, podobně jako banky. Takže to jsou všechno úvahy, kterými se teď eh, v komisi zabýváme a které se legislativně dotknou tohoto tématu. Bankovní eh, úřad v roce 2014 vydal eh, varování ohledně spekulativní povahy virtuálních měn vzhledem k jejich vysoké volatilitě. Toto varování pořád ještě platí a týká se ochrany spotřebitelů. Chtěl bych také připomenout, že virtuální měny, nebo ta hlavní virtuální měna Bitcoin, je relativně malá nebo ehm, tváří velmi malý trh, který eh, eh, je víceméně srovnatelný s trhem s ehm, dárkovými kartami ve Spojeném království, takže tady riziko, že to bude velmi eh, obezený trh a my tedy máme v úmyslu přijímat legislativu pouze, pokud je to skutečně opravněné svým rozsahem. A potom eh, bych se chtěl zmínit o té technologii DLT. To je eh, technologie, která eh, pomáhá fungování virtuálních měn, ale v podstatě se začala více prosovat teprve v posledním roce. Bank of England to začala zkoumat, jestli by to nebylo možné využít jako jeden nástroj pro tu infrastrukturu plateb. ESMA teď to také zkoumá Eh, jestli by to bylo možné aplikovat na eh, cené papíry. A ECB také eh, se do toho začíná pouštět, takže je to určitě aktuální. Výzva komise, aby vytvořila pracovní skupinu pro tyto otázky, to možná, bude možná ne v té podobě, jako se to říká v té zprávě, že SMA DG Connect teď přemýšlejí o tom, že by vytvořili pracovní skupinu pro Digital Innovation, pro digitální inovace kontextu našeho eh, zelené knihy o finančních službách a inovacích eh, v oblasti plateb. Takže i toto by mohlo být jedno z těch témat, které si bude vyžadovat pozornost eh, v rámci této pracovní skupiny, která by brzy měla vzniknout. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a já dám slovo panu zpravodajovi. Já bych chtěl poděkovat za tuto diskusi. Myslím, že ukázala, že asi i nadále eh, tady eh, s kolegy o tom eh, budeme muset vést debatu, která je velmi zajímavá. Těším se také na vaše pozměňovací návrhy. A jsem optimistou v tom smyslu, že si myslím, že se nám určitě podaří najít dobrý kompromis. Chtěl bych ještě dvě, se dovolit dvě poznámky k obsahu. Týká se to otázky Dariuse Rosatyho. My naprosto transparentně postupujeme eh, ohledně té definice, to eh, pochází ze zprávy Mezinárodního měnového fondu. My tedy určitě eh, netvrdíme, že to je naše autorství. A za druhé, k otázce toho, jestli Evropská unie už reguluje používání technologie DLT, tady bych mohl odkázat na zprávu ESMA, která poukazuje, že při obchodování, vyrovnávání obchodu, clearing a e, skladování nebo e, uchovávání e, aktiv je možné, že se to na tu oblast bude vztahovat. A na závěr bych ještě se chtěl zmínit o tom vyvažování, o tom, že to vyvažování je dvojí povahy jde o to vyvážit o to, co se má regulovat vzhledem těm příležitostem a rizikům, ale co je možná zajímavější, a to tady potvrdila řada kolegů, je otázka, kdy přesně se má začít s tou regulací. A hlavní faktor podle mě, a to se také snažím uh, uvést ve své uh, zprávě o té pracovní skupině, čím více budeme vědět jako regulátoři, jako vlády o tom vývoji, čím pečlivě budeme sledovat ten vývoj, tak si tím déle si můžeme dovolit počkat. Není teď eh, vůbec, eh, nebo nejde teď vůbec o to vytvářet nějaké eh, byrokratické monstrum a možná, že některým kolegům to by tohle hodně vadilo, ale já si myslím, že bychom si spíše měli vytvořit kapacitu, abychom si mohli ještě chvilku vyčkat, než přistoupíme k regulaci. A to by mohlo mít také svou výhodu, protože hodně z těch příležitostí nastane, když nebo se vynoří až eh, v tom správném okamžiku. Ale samozřejmě bychom neměli být pošetilí a podle mě to eh, hlavně znamená, že bychom se měli eh, nechat dobře informovat o tom, co se přesně děje a v patřičném okamžiku potom do toho zasáhnout a pokud to bude nezbytné, tak je velmi razantně. Ten smysl té pracovní skupině není Eh, utrácet zbytečně eh, peníze daných poplatníků, ale spíše si vytvořit možnost pro to se správně rozhodnout o tom, kdy přesně regulovat, a aby to rozhodnutí potom bylo podložené. A já si myslím, že ty zisky v efektivnosti, eh, čas, dobře načasované regulace by naprosto ospravedlňovaly tyto výdaje na provozování nebo vytvoření této pracovní skupiny. Chtěl jsem jenom tento argument trošku více rozpracovat. A samozřejmě se ještě těším na všechny ty vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Časový harmonogram je následující. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 22. března poledne. Pro jednání pozměňovacích návrhů je 19. dubna, hlasování na ekonu 25. 26. dubna, plenární asi ta eh, zasedání, ta druhá květnová, druhé květnové. A teď budeme zabývat bodem číslo čtyři našeho programu, povinná výměna informací v oblasti daní. Je to jeden z těch dvou legislativních návrhů celého toho balíčku, který souvisí s vyhýbání se daňovým únikům, jak to komise už eh, navrhla v lednu. A předtím, než dám slovo s panu zpravodajovi, tak bych chtěl říct, že nám přijde neúplně ideální, že rada, jež dosáhla politické shody, předtím, než stanovisko parlamentu eh, mohlo být přijato, to nemá vliv na načasování, že stanovisko toho parlamentu je každém případě nezbytné a my si myslíme, že eh, to je trochu zbytečné ohledně role parlamentu, protože víme, že ta konzultace eh, také má svou roli v tom institucionálním procesu. I tak ale chci na úvod předat slovo panu zpravodovi Rozatimu. Děkuji, pane předsedo. Jak jste eh, sám právě říkal, Eh, návrh této směrnici předložila komise, má se tím změnit směrnice 2011-16 o administrativní spolupráci mezi daňovými orgány členských států. Je to součást toho balíčku na boj s daňovými úniky, eh, se kterým přišla na začátku tohoto roku komise. Jak jste také naprosto správně poznamenal, je trochu nešťastné, že Rada již eh, přijala politické rozhodnutí ohledně tohoto balíčku, bez toho, aby dala parlamentu možnost se k tomu vyjádřit. Toto by mělo být v formě rozhodnutí rady kde parlament má pouze konzultativní roli, ale myslím si, že by bylo správné, kdyby rada počkala na předložení toho stanoviska parlamentu. Já už jsem také poslal dopis radě, tedy panu Dijsselblumovi, který je předsedou euroskupiny. Nejde tedy jenom o euroskupinu, ale je vlastně eh, předsedou eh, Rady ministrů a tam v tom dopise tedy jsem vyjádřil naše obavy eh, a pochybnosti ohledně tohoto rozhodnutí. A teď k té podstatě věci. Tato směrnice by měla posílit spolupráci mezi daňovými orgány a také zlepšit transparentnost v daňových otázkách. A tím, že se přijmou rozhodnutí, no, pardon, doporučení obsažené v zprávě PEPS, eh, kterou vytvořila OECD. To je dokument, který se nechala pořídit skupina eh, G20 a v této zprávě v tom doporučení číslo 13 jsou obsaženy určité standardy, které by měly vést ke zlepšení spolupráce mezi daňovými orgány a mělo by to vést k tomu, že se sníží ten potenciál pro agresivní daňové plánování a vyhýbání se placení daň eh, v jednotlivých členských státech. Ten výchozí bod pro návrh je vlastně uznání, že daňové orgány potřebují komplexní informace o finančních výsledcích nadnárodních eh, společnosti a bez přístupu k těmto informacím je pro ně obtížné snižovat eh, ten prostor pro škodlivé nebo to agresivní eh, daňové plánování. Návrh směrnice tedy vyžaduje, aby nadnárodní skupiny každoročně v každém tom daňovém eh, v každém tom daňové oblasti, kde působí, předložili soubor nejrelevantnějších eh, finančních ukazatelů, jako je jako jsou příjmy, obrat před zdaněním, daň z příjmu zaplacená, počet zaměstnanců, stav kapitálu a e, hmotný majetek. Poskytování těchto informací by bylo povinné a automatické mezi členskými státy. Automatické by to mělo být v tom smyslu, že členské státy budou muset tyto informace v nějaké časové lhutě předat dál. A také by to mělo probíhat ve standardním formátu. Tato povinnost by se omezovala pouze na ty největší společnosti, které mají obrat více než 750 milionů euro ročně, což může někomu připadat jako velmi vysoká prahová hodnota, ale podle odhadu komise by se tento prach vztahoval na 90% všech přeshraničních finančních toků mezi společnostmi. A pokrývalo by to tedy větší část toho potenciálu pro ty škodlivé daňové praktiky. Směrnice chce také zajistit, aby administrativní břemeno pro společnosti bylo co nejmenší, například tím, že se opírá o doporučení zprávy PEPS. Znamená, že stejný standard by se vztahoval nejenom na společnosti, které působí ve členských státech Evropské unie, ale také na další státy OECD, čímž by se snížilo to administrativní břemeno. Protože v podstatě by se ty požadavky zharmonizovaly ohledně toho formátu a těch informací, které se mají poskytovat. A komise tedy se snaží to administrativní břemeno snížit co nejvíce. A dále bych chtěl říci, že eh, také princip subsidiarity je tady dodržen. Je evidentní, že to je záležitost, kterou nelze řešit na úrovni členských států bez mezinárodní a širší mezinárodní spolupráce by nebyla zajištěna efektivnost toho úsilí o snížení nebo zredukování prostoru pro agresivní daňové plánování. Já jako zpravodaj obecně podporuji návrh komise. Chtěl bych navrhnout dvě menší změny jejího návrhu. Ta první se týká zapojení Evropské komise v tomto procesu a té automatické výměny informací mezi členskými státy, protože by tady mohla být situace, kdy eh, společnosti, které působí ve členských státech, by měly povinnost stát po státu nebo v jednotlivých zemích poskytovat informace o svých aktivitách nebo aktivitách svých poboček, dceřiných společností kde mají nějaký kapitálový podíl. A já bych byl rád, kdyby komise byla součástí tohoto procesu. A kdyby ty informace byly poskytovány nejenom členským státům, ale i komisi. Ten důvod proto je ten, že komise potom bude ten orgán, který bude mít zodpovědnost za monitorování a ověřování implementace této směrnice. My bychom tedy byli rádi, kdyby komise všechny ty informace měla k dispozici, aby mohla ověřovat, do jaké míry ta automatická výměna informace probíhá. A druhý návrh, eh, který eh, předkládáme prostřednictvím této zprávy, a byli bychom rádi, aby tedy komise podala zprávu parlamentu a radě po prvním roce fungování této směrnice s tím, jak efektivní tato opatření skutečně byla. takže by to mělo být v podobě zprávy o efektivnosti eh, využití této směrnice, abychom mohli změřit, jestli to skutečně splnilo naše očekávání. Tolik ode mě na úvod, pane předsedo. Děkuji panu zpravodajovi. Za S a D tady máme, nebo nemáme, pana Morela. Mr. Morel. To pan Morel. Do you want to take the floor, Eliza? Yes, thank you. Eliza? Jenom velmi eh, stručně bych chtěla uvítat eh, to, co právě říkal pan zpravodaj. Souhlasím s vámi v tom, co jste říkal o postoji rady k této eh, věci, jako je stanovisku parlamentu. Parlament eh, vždy usiloval o zlepšení transparentnosti, vymezení a pravomocí a eh, v těchto daňových otázkách, které s, tím, s tímto tématem také souvisejí. Asi je potřeba říci, že toto je iniciativa, která s tím vším, eh, co jsme podnikali v daňové oblasti, už eh, realizovali. Netýká se jenom toho daňového výboru, ale týká se to celé řady eh, dalších daňových nástrojů, které se projednávají tady na ekonu a které jsou součástí toho tlaku na to, aby se snížilo, snížily daňové úniky, aby se vyjasnily ty postupy. A proto bych chtěla vyzvat k tomu, abychom zaujali konsistentní postoj ke všem těm eh, věcem, které se takto parlamentu projednávají. Co se týče této konkrétní záležitosti, chtěla bych eh, konkrétně přivítat jeden z návrhů pana zpravodaje, což je mnohem více zapojit komisi do celého procesu a dále si myslím, že je důležité, aby trvali na tom eh, podávání těch informací ze strany národních společností ve všech eh, zemích. Včera jsme měli příležitost si vyslechnout eh, relevantní aktéry v této oblasti na výboru taxi. Tax 2. A je také důležité, aby ta hlavní zjištění byla veřejná, aspoň ohledně těch základních parametrů. tak aby to bylo srozumitelné nejen pro ty nadnárodní společnosti, ale také pro občany a daňové orgány. Tento proces je pouhý začátek, ale musí ho potom následovat celá řada dalších kroků. A k těm se bude muset parlament vyjádřit. a na základě toho by měla vzniknout nová praxe v oblasti daní, že by tady měla být kombinace hlubší integrace na straně jedné, ale také potřeba dodržovat eh, tu jednomyslnost v oblasti přímých daní v Evropské unii. Je to tedy politické téma. Role parlamentu by měla být eh, respektována, posílena A my jsme vždycky eh, se k tomu vyjadřovali velmi jasně a trvali jsme na tom, že všechny ty legislativní nástroje by měly být vzájemně v souladu. což je výzva ke komisi a také k radě. A vítám, co k tomu tématu říkal pan předseda. Děkuji vám, pan Lernan. Děkuji vám. Chci poděkovat za kvalitní práci zpravodajům a děkuji za pozměňovací návrhy pana Rozátyho, které zachovávají původní balans o country by country eh, vyváženosti. Myslím si, že Komise by měla být zahrnuta, jak říká pan zpravodaj, jako jedna strana, která může roz, eh, jak si, distribuovat informace. Já zde jsem za ECR, ale eh, má frakce si myslí, že to výroční, ten výroční reporting komise by měl dostačovat. Evropská unie musí také sledovat práci v OECD v oblasti zdanění a zejména harmonogram, v rámci kterého členské státy OECD implementují eh, regulaci v oblasti BEPS. To se samozřejmě také týká reportingu zemi od země, ale osobně já podporuji veřejný eh, reporting tohoto druhu v oblasti daní. Je potřeba mít i otevřené, spravedlivé, efektivní daňové systémy. To je základ jak toho, jak se vyhýbat erodování základu daně. Rovněž mi dovolte zmínit jednu věc o rozhodování. Ačkoliv EU má omezené kompetence v daňových otázkách, je politování hodné, že Rada dostatečně parlamentu nenaslouchá, ačkoliv jej má konzultovat. To je problém, který bychom měli řešit. Děkuji. Děkuji vám za Alde Cora van Nieuwenhuizen. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, I já děkuji panu Rozátymu, panu zpravodaji. Odvedl skvělou práci a odvedli velice rychle. Už velice brzy jsme měli výsledky na stole a to je další důvod, proč eh, ačkoliv jsem holanděnka, podporuji to, ten dopis panu Dissenblumovi. Samozřejmě my eh, jsme vždy rádi, když se rada pohybuje rychle, ale myslím si, že měli respektovat i parlamentní procedury. A proto jsem ten dopis podpořila. A opět pan Rosáty odvedl svou práci velice dobře a velice rychle. Nebyl důvod nečekat. Naše frakce podporuje zprávu BEPS pro OECD a všechno doporučení, která v ní jsou. Myslím si, že to nejdůležitější v této směrnici, jak říkal pan Rosáty, jsou ta slova povinné a automatické. A doufáme, že to bude implementováno co nejdříve. Rovněž si myslím, že je dobrý nápad, aby komise nás informovala nejen, jak říká pan Rozáty, o, o té efektivitě e, své práce. Samozřejmě souhlasíme s tím, že je potřeba minimalizovat administrativní zátěž, ale uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. E, rovněž mě zajímá efektivita e, celého tohoto systému, protože Teď, když se tato výměna informací stane automatickou a povinnou, skutečně nás zajímá, jaké výsledky nám ukáže, co z toho vyleze. Protože se objevuje celá řada obvinění mezi členskými státy, že ano, informace máme, ale vy jste je nechtěli a tak dále a tak podobně. To slycháme eh, skoro pořád, takže bude jednoznačně zajímavé když komise bude informovat eh, o tom, jak ta automatická výměna názoru bude vypadat. Nicméně eh, zprávu pana Rozátyho plně podporuji. Děkuji. Děkuji vám. Miguel Viegas, GUE. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Mluvíme tu o automatické výměně informací. To není nic nového. Ta směrnice z roku 2003 eh, o úrokových sazbách na úspory se tím zabývá, OECD se těmito pokyny nebo pokyny tohoto druhu zabývá dokonce od roku 1988, kde byly vydány první pokyny na žádost, na žádost některých členských států, takže skutečně nehovoříme o ničem převratném. Eh, důležitá otázka, na kterou se musíme ptát, je, proč to, co máme, nikdy nebylo aplikováno. Dokumenty z Ecofinu um, máme k dispozici jaksi za zavřenými dveřmi. 26 členských států tam prohlašuje, že neprovádějí vůbec žádnou výměnu informací v oblasti daní. A z tohoto hlediska je tento legislativní balíček velice užitečný, protože se ubírá správným směrem. Má frakce je přesvědčena, že bychom měli jít ještě dál. E, to tady už někteří kolegové uvedli. Že bychom ty informace měli například zveřejňovat protože my to i nadále vidíme tak, že veřejné mínění pohání tyto reformy proti vyhýbání se daní proti daňovým podvodům. Má frakce je toho názoru, že bychom měli rovněž provádět reporting zemi od země i pro nadnárodní podniky. Protože v současné chvíli eh, existuje velká řada nadnárodních podniků, které jsou z tohoto jaksi vynechány. A proto je potřeba tato ustanovení rozšířit tak, aby zahrnovaly co nejvíce společností. Nakonec myslíme si, že toto je pozitivní krok správným směrem, nicméně bude potřeba i nadále na věci tlačit tak, aby tentokrát skutečně došlo i k aplikaci těchto ustanovení. Děkuji za zelené, paní Kato. Děkuji, eh, pane předsedo. I já děkuji panu Rozátymu za práci a za spolupráci. Souhlasím s tím, co říkala Kora. Myslím si, že s tím souhlasíme všichni a jsme velice zklamáni tím, jak eh, eh, se rada dohodla na něčem, aniž by nás informovala je důležité, aby docházelo ke spolupráci, aby byla respektována naše pozice a mm, proto děkuji zpravodaj za to, že to takto sepsal. Co se týká závěrečné pozice parlamentu e, a co bychom v tom chtěli vidět, zde máme tři body. Nejprve rozsah směrnice a definice velkých podniků, pak co se týče sankcí a pak co se týče obchodního tajemství. Co se týká rozsahu, tady mě myslím podpoří SAD, Eh, my si děláme obavy o to, ehm, zda budeme alespoň dodržovat definice ehm, v té účetní, účetní směrnice, což je 40 milionů obrat a ehm, určitý počet zaměstnanců, což ale myslíme, že není dosti eh, přesné. Budeme to asi muset ještě rozpracovat. Myslím si, že je potřeba zaměřit se na to, eh, co to je malý a střední podnik pro účely daňových informací, protože my si děláme starosti o malé podniky v našich komunitách, které by tak čelily nekalé, nespravedlivé daňové konkurenci. Když umožníme velkým firmám, aby do tohoto nespadaly, pak se nám tento cíl splnit nepodaří. Co se týká sankcí, Komise podle nás ne, do toho návrhu nezačlenila náležitá opatření pro vynucování toho práva. Komise nemůže nic dělat, pakliže společnost členskému státu nedá ty informace, nebo když členské státy si ty informace mezi sebou nevymění. Takže my asi předložíme um, nějakou formu Um, srážkové daně pakliže nebude docházet k výměně informací. Eh, to je podobné jako v USA proces Fatka a chtěli bychom zavést sankce, eh, pakliže eh, jak si ty peníze opustí EU, aniž by bylo jasné, že budou zdaněny v té destinaci. Nechceme, aby společnosti blokovaly postup, postupy v oblasti boje proti vyhýbání se daní je jasné, že informace zemi od země neobsahují žádná obchodní tajemství, takže firmy nemohou legitimně se vymlouvat na obchodní tajemství eh, jako důvod, proč neinformují o daňových eh, záležitostech. My tato ustanovení v návrhu komise budeme chtít dále posílit. Předložíme také pozměňovací návrhy o sekundárním reportingu, o ceřinných firmách pro reporting a o výměně informací s třetími státy. Samozřejmě pro zelené tato automatická výměna informací mezi zeměmi je důležitý krok, ale nechceme naprostou automatickou výměnu informací. Děkuji. Děkuji. Tak, další řečníci. Prosím, paní Kapel. Děkuji, pane předsedo. I já vítám iniciativu pana zpravodaje, co se týká dopisu panu Dissenblumovi. Nepovažuji za správné, že eh, rada tady tak nějak utekla parlamentu. Eh, a my tady teď pracujeme na směrnici o výměně informací, ačkoliv rada už na to má názor. Ta zpráva je velice dobře vyvážená, co se týká automatické výměny informací v oblasti zdanění se hovoří o country by country reportingu, aby docházelo k výměně informací mezi členskými státy a všech aktuálních informací o aktivitách mezinárodních podniků. To e, znamená, že my musíme pomoci členským státům, aby měli transparentní předpisy proti těm, kteří se vyhýbají daním a kteří se snaží zavést různé agresivní daňové modely. Tato zpráva je součástí balíčku opatření Komise pro boj proti vyhýbání se daním a daňovým podvodům. Jsou zde také doporučení k daňovým dohodám, externí strategii a e, k otázkám vyhýbání se daním. To je vše zarámováno iniciativou OECD BEPS, ke které se členské státy Evropské unie zavázaly. A tento balíček opatření jde ještě dál, zahrnuje ještě další opatření. K té předložené zprávě. Já považuji eh, navrhované aspekty této zprávy, to znamená těch 750 milionů euro, ten práh, eh, jako něco velice pozitivního a eh, myslím si, že i zodpovědné orgány pro zdanění pro otázky tedy mateřské společnosti a země síla mateřské společnosti jsou velice užitečné. Všechna relevantní eh, data samozřejmě musí být dána k dispozici. Eh, je potřeba zajistit splácení všech druhů daní. Co se týká harmonogramu, eh, tady bych byla asi ambicioznější. Mně připadá, že 12 měsíců je až příliš. Myslím si, že členské státy by byly schopny takovýto reporting předkládat daleco rychleji a proto si myslím, že by se tyto informace měly eh, podávat zároveň s roční uzávěrkou, tedy v prvním kvartálu následujícího roku. Co se týká zveřejňování, tady ten návrh podporuji, to znamená, že ještě než se rozhodne o zveřejnění daného reportingu, provede se studie dopadů a to by mělo vlastně být předloženo v dubnu, to znamená už v příštím měsíci Já myslím si, že tuto studii dopadů je potřeba si velice pečlivě přečíst, protože pokud by náklady převážily výhody, tak to přestřelíme. Jeden návrh zpravodaje, který nechci podpořit, je automatické vtažení komise do tohoto procesu. To znamená, že by země neposílaly eh, své informace jen daňovým úřadům, ale také komisi, která by z toho zpracovávala zprávu. To mně připadá až příliš. Nevidím zde přidanou hodnotu takového opatření. Samozřejmě je důležité, aby komise obecně informovala o tomto balíčku opatření, o boji proti vyhýbání se daní, a samozřejmě v tomto rámci bude muset využít data z členských států, ale jsem proti tomu, aby komise automaticky dostávala eh, informace od jednotlivých členských států. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Morel. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl trošku problém se sem dostat. Eh, ale jsem rád, že se mi to podařilo, protože pro nás socialisty je tato zpráva velmi důležitá, jakože pro celý parlament. Chci poděkovat našemu kolegovi Rozatimu za vynikající text, který by měl umožnit komisi a zejména příslušnému generální ředitelství eh, monitorovat eh, ta jednot, ty jednotlivé výkazy nebo zprávy z členských států o těchto společností. Myslím, že společně bychom tak mohli dospět k textu, na kterém se shodnout. Eh, stínový zpravodaj a pan zpravodaj. Eh, doufám, že se vyhneme těm předchozím problémům. Víme, že rada přistoupila, no, přijala své stanovisko bez toho, aby si vyslechla, co si o tom myslí parlament, ale to neznamená, že bychom se k tomu vyjadřovat neměli. Eh, zpráva je velmi dobrý základ a dobrá informace o tom, co by se v této oblasti mělo dále dít. Měli bychom to iniciovat my v parlamentu ale e, víme, že na to tlačí také občanská společnost, takže věci se e, konečně vydaly dobrým směrem, ale e, pořád ještě jsou tady určité body, které by bylo možné zlepšit. Chtěl bych uvést dva příklady velmi stručně. Celý Evropský parlament se už vyslovil k těm podávání zpráv stát od státu. A v případě akciových společností je potřeba, aby to bylo veřejné. To teď není předmětem té směrnice, o které diskutujeme teď, protože Tady jde pouze o nastartování administrativní spolupráce. Ale já si myslím, že naším úkolem je, aby ty texty byly v souladu a konzistentní a vzájemně si neodporovaly. A zejména, a to je věc, která e, mi hodně leží na srdci, ta transparentnost se nemůže týkat pouze malého počtu 10 až 15 nadnárodních společností. E, jde tady skutečně o fungování vnitřního trhu, jde tady o rovné podmínky podnikání, mezi těmi národními a nadnárodními podniky. Takže bychom tady měli zahrnout co nejvíce společnosti a také by bylo eh, logické přejmout eh, ten prach se směrnice účetnictví, což je obsaženo také v naší zprávě o právech akcionáře. 40 eh, milionů euro, 250 zaměstnanců. A ty informace by měly být co nejvíce přesné, tak jak je už to v tom návrhu o směrnici o právech akcionářů. A možná, že bychom tam mohli eh, dát i další ukazatele, například jako přijaté dotace. A chtěl bych ještě na závěr eh, vypíchnout jednu důležitou věc, a sice to, že naším úkolem jako parlamentu je eh, vytvářet legislativu, která je efektivní, ale ten návrh je plný různých výjimek a členské státy dokonce by si chtěli zachovat právo si vzájemně odmítnout některé informace za určitých podmínek. A víme, že v Americe mají systém FATCA, chtěli bychom se tomu přiblížit. A já si myslím, že tady by to měla být jasně stanovená podmínka bez jakýchkoliv výjimek pro ty nadnárodní společnosti. amatérská společnost eh, by to měla mít na starosti v celé Evropské unii. Jinak ale vítáme eh, tento návrh. Myslím si, že jde naprosto nepopiratelně správným směrem. Thank you, eh, Mr. Děkuji. Pan Tremoza, prosím. Pan Karire Watondo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem se chtěl přidat do této debaty a trošičku do ní přispět mou myšlenkou. Já si myslím, že je velmi důležité, aby tady došlo k dobré souhře mezi Evropskou radou a Evropskou komisí. Já si myslím, že tady to je zcela zásadní. A já vám řeknu ty tři důvody, které mě vedou k této myšlence první řadě chci říci, že ta, ty informace mezi státy neodpovídají těm požadavkům, které si stanovila eurozona. Nejde o to, aby státy postupovaly své informace jiným státům všechny informace z daňové oblasti. Ale tady je velmi důležité, aby komise prostě hrála tu úlohu koordinátora toho, toho subjektu, který vlastně řídí fungování vnitřního trhu. To chci zdůraznit. Za druhé, Velmi mnoho z těchto politik mají co dočení také se státními subvencemi, se státními dotacemi. A v tomto případě je to opět Evropská komise, prostřednictvím svého příslušného komisaře, která musí stanovit pravidla ochrany a dohledu, která musí být poté dodržována na úrovni národní a na úrovni podniku. Za třetí chci říci, že státy se snaží opravdu se, no, se chránit. To je jasné a dělají všechno to, aby neexistovalo v podstatě, aby neexistovala společná daňová oblast v rámci EU, to je postoj mnoha států. Ale já si myslím, že my bychom se určitě měli touto myšlenkou e, zabývat. Měli bychom se zabývat společným finančním úřadem pro celou Evropskou unii. Já si myslím, že něco takového by mělo existovat. A tudíž si myslím, že pokud nebudeme chtít, aby komise tuto koordinační roli hrála, no tak ničeho takového nikdy ne nedosáhneme. Děkuji, pan Kalve je Jambon. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že díky tomu, co všechno řekli mý kolegové, tak budu hovořit velmi stručně. Já jako poslanec, jako zástupce velmi střízlivých evropských občanů musím upozornit na jednu věc. Já souhlasím v podstatě souhlasit skoro se vším, včetně tedy všeho toho, co řekl náš stínový zpravodaj. Chci říci, že toto téma je opravdu téma, které se neomezuje pouze na technické aspekty, protože samozřejmě všichni jste odvedli výborně svou práci, ale je třeba se uvědomit politickou dimenzi celého tohoto tématu. A to je zcela zásadní a stěžení. V tuto chvíli se nacházíme v oblasti či ve fázi, kdy se všechno vyvíjí opravdu velmi rychle. Ale my jako evropští poslanci musíme udělat všechno pro to, aby integrace na úrovni evropské byla co nejhlubší, protože integrace je něco daleko více než pouhá spolupráce, protože takováto integrace by mohla udělat něco pro to, aby Evropská unie byla ještě eh, stabilnější. Ale opravdu řekli jste, řekli jste skoro všechno, co já jsem chtěla říct a proto poslední slova na závěr. Pokud komise nebude zásadním způsobem zasahovat, tak to bude naprosto neakceptovatelné. Bylo by to v podstatě, byla by to by taková provokace rady. Provokace rady, která se v tuto chvíli snaží dělat všechno proti tomu, aby se Evropa ubírala tím správným směrem. Je to v podstatě nepřítel Evropské unie. A to jsem chtěl říci, protože tady nehovoříme o nějakém jednoduchém banálním tématu. Je to extrémně politické a technické téma. Děkuji, Petr Simon. Já se chci připojit k tomu, co řekli již někteří mý předřečníci. Transparentnost. Transparentnost je velmi důležitá, ale transparentnost bude mít smysl pouze tehdy, pokud ty příslušné úřady, které mohou vyvozovat závěry, budou mít také své pravomoci. A v tuto chvíli je to komise, ve chvíli, kdy chceme mít výměnu eh, informací a ovoříme o ní, ale nezajistíme v podstatě koordinaci a řízení ze strany strážkyně smluv, no tak prostě právě ty členské státy, které vždycky dělali eh, všechno pro to, aby ostatní státy nezískaly to, co si zaslouží na daních, no tak budou takto pokračovat i nadále. Pokud to s tou transparentností myslíme ale opravdu vážně, tak tady potřebujeme opravdu daňovou regulaci, daňová pravidla, protože pouze taková ta, pouze, pouze sjednocená pravidla v podstatě nám pomohou čelit těmto daňovým únikům. A musí to být právě strážkyně smluv, musí to být komise, která se svým eh, mečem bude dělat všechno pro to, aby ten dohled probíhal správným způsobem. A pokud je tady někdo, kdo nechce, aby tento úkol komise plnila, no tak víme přesně, jaké se zatím skrývají úmysly. Děkuji, pan Tremoza. Eh, vy jste se přihlásil o slovo ještě do této debaty nebo do té další, ne? Tak a v tuto chvíli můžeme předat slovo komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji. Evropská komise by i ráda poděkovala výboru ECON a také panu zpravodaji Rozatimu za jeho práci a také za vaší práci. My si myslíme, že větší a hlubší transparentnost je opravdu klíčovým prvkem eh, strategie Komise proti agresivnímu daňovému plánování. My jsme také, eh, tedy také se zabývali a připravili tu směrnici Eh, která se těmito otázkami zabývá. Máme tak 3, tak 4 a myslím si, že jsme těmito dokumenty opravdu eh, pokročili vpřed v boji proti tomuto agresivnímu daňovému eh, plánování. To znamená, že v tuto chvíli již existují jaksi mm, určité struktury. To znamená, že komise se opravdu velmi váží konstruktivní spolupráce s Evropským parlamentem v této oblasti a doufáme, že tato spolupráce bude eh, stejným způsobem pokračovat i v budoucnosti. Samozřejmě musíme postupovat a pokročit co nejrychleji samozřejmě, že komise si také myslí, že ten rychlý postup je nutný a nezbytný. A jistě nikoho nepřekvapí, že i v této oblasti u tohoto tématu dochází k eh, rychlému rozvoji, protože už i na půdě OECD se o tomto tématu velmi dlouho hovoří také 20 z 28 členských států již podepsalo dohodu o výměně informací. Mnoho z těchto států už vytvořilo také své vlastní zákony, svou vlastní legislativu, která tuto výměnu informací eh, upravuje. To znamená, že jistě nás nemůže překvapit, že tady, tady ten rozvoj je opravdu velmi rychlý. A eh, co se týče tedy toho obsahu samotného, bylo řečeno, že je důležité, aby tady docházelo k povinné a automatické výměně informací a to se vlastně pouze dostává eh, k tomu, nebo je součástí toho seznamu všech těch informací, které je třeba eh, sdílet mezi všemi příslušnými finančními úřady, tudíž já si myslím, že v tuto chvíli je to správně nadefinované. Eh, zaznělo zde mnoho bodů týkajících se obsahu, já se dotknu pouze tří z těch bodů. Ten návrh komise vycházel z doporučení, která v podstatě vyšla z toho akčního bodu 13 dohody PEPS. My jsme v podstatě v tuto chvíli jen implementovali jaksi ty eh, výsledky či cíle eh, této dohody PEPS. V podstatě nechtěli jsme pouze nějakou další doplňkovou eh, vrstvu pro nadnárodní podniky. Šlo v podstatě o to, a v tom návrhu to bylo velmi jasně definováno, že nadnárodní firmy, ať už z EU či ne z EU, musí se řídit těmi stejnými pravidly. A to je přesně to, co najdete v tuto chvíli i v tom kompromisním návrhu. To znamená, co se týče rozsahu působnosti, co se týče těch stanových lhůt, tak tady ten tak čtyři v podstatě je v souladu s těmi doporučeními pracovní skupiny BEPS OECD. Co se týče role komise, tak tady si myslím, že tato role už je určitým způsobem definována samozřejmě ve směrnici o správní spolupráci. I v této souvislosti komise obdrží všechny nezbytné informace pro to, aby mohla monitorovat efektivitu a fungování této směrnice. To znamená, že tady budeme získávat eh, na každoroční bázi v podstatě informace, které jsou pro nás důležité, proto abychom zjistili, zda jsou některé oblasti, které je třeba ještě ještě vylepšit. A kromě toho komise bude získávat také informace od členských států v souvislosti s fungováním nadnárodních skupin, které se nechtějí řídit či nechtějí se podřídit těmto pravidlům a nehodlají tyto informace poskytovat. Takže to bude velmi zásadní. A dále, zdali budeme eh, zajišťovat přístup ještě dalším zúčastněným aktérům a dalším subjektům, což je tedy v tuto chvíli otázka, kterou se ještě z tuto chvíli zabýváme, ale ještě jsme nedošli k žádnému závěru. Komise vypracovává hodnocení dopadů, také vypracováváme nový právní text. Tady hovoříme o veřejném CBCR. Ve chvíli, kdy tedy bude eh, tedy tento dokument eh, hotov, tak eh, samozřejmě budeme hovořit také o rovném přístupu pro všechny zúčastněné aktéry, ale uvidíme, uvidíme, až ten text bude vypracován. V tuto chvíli bych tady, tady asi ukončil eh, svůj projev. Ještě jednou vám děkuji za tuto vám vypracovanou zprávu a těším se i na další konstruktivní spolupráci v budoucnosti. Děkuji komisi a v tuto chvíli má slovo opět pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval za celou tuto rozpravu, za všechny příspěvky všech řečníků. Děkuji také všem stínovým zpravodajům za jejich velmi konstruktivní připomínky. Já, když se podívám na to, co bylo eh, řečeno, tak eh, z toho jsem schopný vycítit opravdu velkou podporu pro opatření DAC 4. Myslím si, že tuto chvíli už existuje v podstatě celo plošné eh, porozumění či schoda na tom, že pokud budeme chtít bojovat proti daňovým únikům, agresivnímu daňovému plánová, plánování a podobným nekalým praktikám, tak budeme prostě potřebovat spolupráci úplně všech a nebude to možné, tento boj nebude možný, pokud nebudeme mít nějaký takovýto nástroj automatické výměny informací, který bude fungovat mezi všemi členskými státy. Tudíž opravdu vidím, že tady ta schoda a podpora je opravdu opravdu velmi široká. Děkuji také všem, kteří vyjádřili podporu naší iniciativě, protože my v tuto chvíli můžeme říci, že jsme také rádi, jak zareagovala rada, to znamená, že vyjádřila také podporu tomuto, tomuto návrhu. To je velmi důležité nejen z hlediska procesního a hovořil o tom také už i jeden z předřečníků, eh, protože to je velmi důležité pro koherentnost a soudržnost celého toho to daňového balíčku. Dále jsou další body, u nich třeba ten konsenzus už není tak eh, široký, ale to jsou prostě věci, o kterých budeme ještě nadále eh, hovořit. Jednou z těchto věcí je veřejný přístup k těmto informacím, o tom jsme již hovořili, to znamená, čekáme v tuto chvíli na vypracování dokumentů dokumentu, který se zabývá vyhodnocením dopadů a ve chvíli, kdy ten dokument budeme mít, o tom budeme moci hovořit. To znamená, že o tom budeme hovořit později. Většina řečníků také podpořila eh, tu myšlenku, že komise by měla být eh, jedním z účastníků tohoto procesu, to znamená, že by měla mít přístup k těmto informacím. Nicméně zazněly zde i hlasy proti. Nicméně tady, pokud by komise měla být součástí tohoto procesu, tak by měla také poskytovat opravdový eh, funkční nástroj, který bude kontrolovat fungování toho nástroje, který bude takovým eh, v podstatě takovým dohlížecím či nástrojem dohledu nad tím, že členské státy opravdu své eh, povinnosti plní této oblasti výměny názoru. To znamená, že já si myslím, že v podstatě mm, v tuto chvíli neexistují žádné pádné důvody proti tomu, aby se komise této role ujala. Co se týče těch dalších eh, otázek, co se týče rozsahu působnosti eh, směrnice, tak eh, o tom se zde také hovořilo, to znamená, do jaké míry ten součas, ta současná prahová hodnota 750 milionů euro je pořádku, protože někteří říkali, že tato prahovná hodnota by měla být nižší. Ano, možná ano, ale ten hlavní důvod, proč jsme uvedli tuto prahovou hodnotu, je ten, že jsme chtěli prostě eh, být v souladu s tím, co se dohodlo v rámci té pracovní skupiny BEPS v rámci OECD. Kromě toho nechceme tady vytvářet nějaké další dodatečné eh, překážky a další dodatečnou eh, správní zátěž. Nechceme tady vytvářet také žádné podmínky podmínky, které by vedly k znevýhodňování evropských podniků. A proto jsme si řekli, že by opravdu bylo nejlepší držet se toho, té standardní prahové hodnoty, která bude platit stejně pro podniky z EU, stejně jako pro podniky mimo EU. Eh, co se týče těch sankcí, tak tady je jeden velmi zajímavý bod. Do jaké míry jsme schopni to všechno ukontrolovat a jak, do jaké míry jsme schopni jaksi eh, podporovat to, eh, ten výkon či uplatňování těchto sankcí. To je samozřejmě určitě zase něco, co můžeme ještě více rozvést, s čím se můžeme ještě více dohloubky za, do, zabývat. Co se týče toho časového harmonogramu, tak mi dovolte, abych upozornil, že směrnice by měla být e, implementována do národní legislativy do konce tohoto roku. To znamená, že jde o velmi rychlý proces. Existuje tady také návrh, že tady ta lhůta pro e, podniky a malé a střední e, podniky je 12, 12 eh, měsíců po ukončení eh, fiskálního roku. Někteří říkají, že to je příliš dlouho, já si myslím, že ne, někteří si myslí, že by to mohlo být, eh, ta, že by ta lhůta mohla být ještě kratší, ale opět říkám, vycházíme z doporučení Eh, OECD. Tady opět dochází eh, jaksi k, doporučení, eh, k doporučené lhůtě 12 měsíců a proto jsme také my navrhovali 12 měsíců. A zazněly zde nějaké připomínky, kterých si také velmi vážím. A existuje tady opravdu široká schoda eh, v souvislosti s tím, jak si s tou obecnou potřebou takovéto legislativy, která to všechno bude pokrývat. Ale jak říkám, velmi děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Thank you. Uh, the timetable is the following. Tak, časový harmonogram 21.3. 5 hodin je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. 25.4. Eh, eh, tedy pro Ekon a eh, hlasovat budeme dva dny poté v rámci Ekonu. Dále se dostáváme k bodu 5 a Tady jde o monitoring a aplikaci evropského práva eh, pro rok 2014. A pan Ramon Tremoza je zpravodajem a máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, pro mě bylo opravdu potěšením zabývat se eh, touto otázkou a jsem velmi rád, že se v následujících týdnech eh, budeme tímto tématem zabývat. V roce 2014 eh, komise obdržela více jak 4 tisíce stížností, na, které se týkaly porušování evropského práva. Tady nejvíce stížností pocházelo ze Španělska, poté z Itálie. 3550 případů eh, bylo otevřeno právě v souvislosti s porušováním eh, práva. Šlo také eh, hlavně o případy, jak se nedostatečné či pozdní implementace evropského práva. Milí kolegové, já si myslím, že tady si musíme položit jednu otázku. Je evropské právo opravdu tak málo efektivní? opravdu je tomu tak, že členské státy dodržují legislativu v oblasti finanční a hospodářské. Ta realita dnes je ale taková, že pouze Německo v oblasti finanční a hospodářské implementuje opravdu všechno právo. Rakousko porušuje v podstatě pouze eh, jednu, eh, nedotrží pouze jednu směrnici. Slovinsko, Španělsko pět základních eh, dokumentů. V roce 2014 pouze deset ze 157 doporučení v rámci evropského semestru bylo opravdu plně implementováno nebo v této oblasti došlo k značnému pokroku. Takže tady hovoříme pouze o 6% úspěšnosti. Dokonce některé státy jako Česká republika, Maďarsko a Polsko eh, v podstatě více dodržují doporučení OECD než doporučení Evropské unie. A chci říci, že OECD je pouze think tankem. A proto touto zprávou se snažím vyzvat všechny k většímu dodržování eh, právního systému. Pokud členské státy opravdu konsekventně porušují evropské právo, tak ta, to musí mít také nějaké dopady. A proto bych byl velmi rád, kdyby členské státy nevnímaly evropské právo jako něco, co mohou dodržovat, ale nemusí. A milí kolegové, proč jsme tak tvrdě minulých letech pracovali proto, abychom podpořili a posílili řízení a zprávu v oblasti hospodářské a finanční, když vidíme, že státy jako Francie a Španělsko vůbec se těch rozpočtových pravidel nedrží proč tady vlastně vypracováváme další směrnice a další směrnice, když ty již existující a platné jsou porušovány. Co se týče těch depozitářských eh, na ehm, záruk, tak tady přece můžeme nějakým způsobem eh, pokročit, ale pouze za předpokladu, že, ty stávajíc, že ta stávající pravidla budou fungovat. Šest členských států nedodržuje opravdu zcela zásadní směrnice. Itálie taky ve, v prvním případě, kdyby mělo docházet eh, k implementaci, v podstatě tu implementaci vůbec jaksi, ne, eh, jaksi nedodrží. Například ve Španělsku také dochází opravdu ke konsekventnímu nedodržování těchto směrnic. Například ve Španělsku došlo ke ztrátě více jak jednoho milionu pracovních míst právě z důvodu tohoto nedodržování eh, směrnic, které se týkají pozdních eh, plateb. A my tady v podstatě v tuto chvíli e, stojíme před hrozbou, že se Evropská unie prostě přetaví jenom do nějakého jednoho velkého think tanku. My v podstatě musíme udělat všechno pro to, aby Evropská unie byla respektována. Eh, já si myslím, že my tady potřebujeme více nařízení a méně směrnic. Potřebujeme také striktní sankce pro ty státy, které nebudou dodržovat evropské právo, hlavně v bankovním, eh, bankovní oblasti. To znamená, že musíme udělat všechno pro to, aby k té implementaci opravdu docházelo, pokud chceme i nadále hrát legitimní roli jako zákonodárce Evropské unie. Proto potřebujeme nějaký kontrolní podvýbor, který bude nějakým způsobem odrážet či stínovat také Eh, práci již existujících výborů. V podstatě tady to je problém, kterému se jednoduše musíme postavit čelem, a to z politického hlediska. A co se týče komise, tak já si myslím, že tady už s technokratickým přístupem prostě musíme udělat konec. Musíme, musí to prostě skončit. Ten přístup se musí e, změnit. To znamená, že tady můžeme v tuto chvíli, pokud se situace nezmění, hovořit o dalších různých nástrojích, které ale stejně nikdy nebudou fungovat, pokud, jak jsem říkal, budeme se dál tohoto technokratického přístupu držet. Thank you very much. Děkuji vám. Myslím si, že parlamentní volby poskytují velkou legitimnost normálně. Um, E A teď má slovo pan Zalba. Děkuji. Já budu mluvit jménem stínové zpravodaje pana Martučeliho za EPP, který tady dnes e, nemůže být, takže já přečtu přesně, co tady má napsáno. Vítám stanovisko pana Tremosy, to je vznikající základ pro další práci. Myslíme si, že kontrola uplatňování legislativa je klíčem. Měli bychom se zabývat oblastí eh, finančního řízení, ale asi se nezhodneme eh, eh, ohledně těch jednotlivých států, které jsou zmiňovány nebo kritizovány v té zprávě. Děkuji. Pan Frunculica za SAD. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu Spravodajovi za jeho stanovisko. Je tam celá řada aspektů, se kterými mohu souhlasit, zejména s tím, že uplatňování práva Unie ve všech členských státech je naprosto zásadní pro dosažení silné Evropské unie, jak to požadují evropské smlouvy. Ale chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že i listina základních práv Evropské unie má stejnou právní platnost jako smlouvy. U některých bodů bychom rádi navrhli menší změny, například v odstavce 3. Bych chtěl říci, že nedostatek implementace směrnice o pozdních plavbách ve 11 českých státech eh, no, odpovídá také stavu veřejných financí, které byly postiženy finanční krizi. Jsou tu i další směrnice, které ještě pořád nebyly transponovány. Například směrnice o přístupu k úvěrovým institucím a obratnostní dozor nad těmito úvěrovými institucemi investičními firmami, nebo směrnice opravující rozpočtový rámec členských států a také směrnice o právech spotřebitelů. U odstavce 4 jde hlavně o to, že eurozóna nebyla dokončena a to vedlo k tak vážné hospodářské krizi nebo zaměření na pouze určitý typ politiky. Z toho důvodu Evropská unie připravila tzv. evropský semestr pro dohled a e, dále pak růsta stability by měl lépe prováděn, zejména jeho flexibilita v plném rozsahu. Ta práce samozřejmě ještě není u konce, ale musíme dokončit měnovou a bankovní unii, což teď také probíhá. Souhlasíme také s tím, že regulace bank je důležitá. A já souhlasím eh, s tím, že chcete zavést evropskou dimenze systému pojištění vkladu. Nicméně my si myslíme, že i pokud k tomu jde například na vnitrostátní úrovni, tak to nebude v rozporu s tímto cílem. Dále chceme posílit transparentnost, no, se zlepšil uh, přístup k informacím o uplatňování práva Unie. A na závěr bych ještě jednou chtěl poděkovat panu Spravodajovi a říct, že se těším na další spolupráci s ním a se stínovými zpravodaj. Kej nevidím. Pan Sandr. Kej tady dnes bohužel být nemohla, tak mě poprosila abych eh, přečetl její stanovisko. Chci poděkovat zpravodajovi za vynikající práci na návrhu, zejména eh, poukaz na některé, některou legislativu legislativní nástroje v oblasti finančních nástrojů, které ještě nebyly řádně implementovány v členských státech, to je správný poukaz. Je šokující, že během práce na MIFIDu 2 jsme došli k zjištění, že některé eh, členské státy pořád ještě neimplementovaly měnici MIFID 1. A my doufáme, že tato zpráva přispěje k lepšímu uplatňování práva. OK, ale souhlasí s tím, že eh, české státy tady mají problémy také proto, že jsme stanovili někdy nerealistické lhuty. Setkání právních odborníků týkající se standardů zástupci rady připustili, že to všechno je nastaveno příliš ambiciozně. Že se věci musí zpětně napravovat, později napravovat. A to podle mě není příklad té lepší legislativy. Ty rychlé nápravy později by měly být výjimečné, neměly být součástí řádného legislativního postupu. Takže Kej, okay mm, eh, navrhne pozměňovací návrh, chce také eh, zvýraznit roli IS, ESA e, eh, přeskumu eh, provádění legislativy Unie. Možná, že i tady se najdou další oblasti, které by šly ještě zlepšit. A to je v souladu s tím, co navrhuje i pan zpravodaj. A poslední návrh je to, že by možná měl vzniknout podvýbor AFKO, výboru AFKO, který by monitoroval uplatňování práva Unie. Možná, že by si to zasluhovalo zvážení. Tím, že bychom se zaměřili na tyto eh, projednávané směrnice, Nevíme, jestli eh, eh, takový podvýbor by mohl věnovat takovou důležitou pozornost jen také k kompetencím výboru Jury. Možná, že by tady se zbytečně eh, duplikovala práce. Možná, že lepší způsob, jak to ošetřit, by bylo, že by komise pravidelně podávala zprávy konu nebo relevantnímu výboru u těch Věci, které se mají implementovat, tak abychom potom na základě toho mohli veřejně o tom diskutovat. To je tady, tady zmíněno jako jeden z návrhů. A na závěr chce ještě Kej eh, říct, že se těší na další spolupráci a diskusy. Marka Kartyho tady nevidím. Někdo za Nevidím. Michal a Raimon? Děkuji, pane předsedo. I já chci samozřejmě poděkovat panu zpravodajovi za předložení toho návrhu. To je zpráva, se kterou můžeme dále pracovat. Je tady jedna věc, která je pro mě zejména důležitá. Ta zpráva trochu implikuje, že vynucování práva nebo to porušování, nebo nedostatečné vnucování práva je hlavní problém naší politiky. My to vidíme jako problematické. Myslím, že pouze správné uplatňování práva Unie by nám by nezamezilo ehm, vzniku krize, nebo je by nevyřešilo. Já si myslím, že bychom tím neměli schvalovat tu krizovou politiku v posledních několika letech. My bychom byli proto, aby tady se uplatňovala procyklická investiční politika. A to e, budu tedy požadovat v dalších jednáních. Potom bych chtěl ještě poznamenat, že u porušování práva například e, e v oblasti cel, to je největší počet e, těch e, porušení u státní pomoci a měli bychom dát najevo, že chceme být aktivní a že eh, požadujeme od komise, aby to velmi přísně sledovala. To tedy navrhneme. A ještě k těm eh, třem posledním bodům zprávy a k vytvoření toho dalšího podvýboru. Rád bych o tom eh, nebo slyšel ještě další argumenty, abychom o tom mohli diskutovat. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí a proto dám slovo ještě jednou panu zpravodavi. Děkuji. Jenom dvě nebo tři poznámky k tomu, co tady zaznělo. Nejprve Pablovi za EPP. Neměli bychom se bát eh, toho kritizovat eh, jmenovitě některé země. Stačí se podívat eh, jenom na stránky komise, kde je seznam těch států, které nedodržují nebo porušují právo Unie. Každý občan se s tím může seznámit. Je to naprosto veřejné a transparentní. Vzpomínám se na stejné obavy před třemi lety, kdy jsem byl zpravodajem té zprávy o hospodářské soutěži. A tam jsme jako první uvedli společnost Google, která eh, jednala monopolně. A potom 600 poslanců Evropského parlamentu, to bylo v roce 2013, hlasovalo pro právo té komise, kde jsme komisi vyzývali k tomu, aby proskoumala to potenciální monopolní chování Google. To bylo poprvé, kdy jsme prolomili ten konsensus, že se nesmí zmiňovat eh, konkrétní společnosti nebo členské státy v textu zpráv, protože by to bylo politicky nekorektní. Ale, milí kolegové, já myslím, že bychom si měli uvědomit, že naše občané chtějí, abychom o tom mluvili naprosto jasně. A já si myslím, že to je dobrý krok na cestě k evropské integraci. Nemůžeme nadále fungovat jako Evropská unie, pokud tady budou rozdíly v chování členských států. Nevíte. Dánsko má asi nejlepší pracovní trh v Evropské unii, zatímco některé státy na jihu jsou na tom e, mnohem hůře. A měli bychom eh, usilovat o co největší přiblížení těch úrovní e, aplikací osvědčené praxe. Neměli bychom být unii, kde se ten e, průměr postupně snižuje. Víme, že jsou tady velmi dobré státy, které mohou upozornit na to, jak to, jak to lze dělat dobře a nabídnout to ostatním jako příklad k inspiraci. A proto bychom to měli změnit, tu politiku. Samozřejmě o tom můžeme diskutovat, budete o tom rozhodovat vy až při hlasování ale vzpomínám si na to, co se Pablo říkal kdysi, že by tam měla být konkrétně uvedena jména těch členských států. To je úplně stejná věc jako před třemi lety. A v těch třech posledních zprávách o hospodářské soutěži tam Google byl výslovně uveden a e, celý parlament to potom schválil. zpravodajovi za SAD chci říci, že ano, ta směrnice o pozdních platbách je důležitá, byla schválena před třemi lety parlamentem, mm, potom bylo přijato nařízení před rokem. A jak všichni víme, základ jakékoliv ekonomiky je, jsou peněžní toky a včasné platby. Ten, každý obchod je dokončen tehdy, když dostanete peníze za eh, ten obchod. Maynard Keynes kde si říkal, že otec mu jednou řekl, Maynard, ty mluvíš o západní civilizaci, ale měl by si eh, hlavně mluvit o tom, že tím základem západní civilizace je to, že smlouvy jsou dodržovány a účty jsou placeny. Pokud tomu tak není, tak není možné e, dál na tom budovat něco dalšího. A včera španělské noviny Expansion, velmi významné španělské noviny, přinesly informaci o tom, že Evropská komise chce eh, bude trvat na sankcích eh, od španělského státu, protože eh, Španělsko pořád neimplementovalo tuto směrnici o pozdních platbách. A ještě Sanderovi a Raimonovi za zelené chci říci, že ano, možná někdy se stanovují nerealistické eh, lhuty pro implementaci v té oblasti bankovní legislativy. A to jsou informace, které občané nemají. Takže až zase budeme přijímat nějakou regulaci v této oblasti, tak bychom k tomu měli přistupovat realističtěji. Já také nechci vytvářet žádný podvýbor pro, eh, který bude byrokratický. To je jeden z nápadů, který tady zazněl. Abychom vytvořili tlak nebo zajistili pozornost pro toto téma. Možná, že to neprojde. Je, není tak úplně jednoduché vytvořit podvýbor, ale aspoň bychom tím dali najevo, že chceme přestat s těmi starými praktikami a že se věci musí změnit. Děkuji a těším se na další spolupráci s vámi. Doufám, že se nám podaří zajistit co největší koncensus u tohoto velmi důležitého stanoviska. Děkuji vám. Teď ještě lhuty pro pozměňovací návrhy 22. března v poledne. Projednání pozměňovacích návrhů 19. dubna. Hlasování na ekonu 25. a 26. dubna hlasování na Jury 24. května. A nyní jsme u bodu 8. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu. A pravoda je Pěta Simon. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Dnes budeme hlasovat o mém návrhu prodloužit základní sazbu DPH o dva roky do 31.12.2017. Jde o změnu směrnice o DPH, což je směrnice Rady a e, jako taková podléhá pouze konzultaci Evropského parlamentu pravidla pro DPH v členských státech, že tedy má být DPH aspoň 15%, platí od roku 93 a pětkrát se prodlužovala. Cílem je, abychom takovouto minimální sazbou dosáhli toho, že nebudeme mít příliš odlišné sazby DPH v členských státech a tím, že budeme zkreslovat eh, hospodářskou soutěž. Toto bylo původně zamýšleno jako přechodné opatření a hovořilo se o tom, že pak proběhne harmonizace DPH, nicméně zdá se, že se z toho postupně stává definitivní řešení. Zatím se žádné alternativy totiž nenašly. Přesto můžeme pozitivně konstatovat, že v rámci akčního plánu DPH komise, který tři, má být 23. zveřejněn, budeme mít další jaksi pokus o toto stanovení definitivní sazby DPH ze strany komise. Zde jde eh, zejména o efektivní boj proti daňovým podvodům. A v rámci této problematiky momentálně máme eh, zprávu eh, z vlastní iniciativy kolegy Wernera Langena ve výboru Econ. Kromě toho, v souvislosti s minimální sazbou DPH chce komise tímto akčním plánem znovu otevřít diskusy v příštích měsících se má ukázat, zda členské státy tendenciálně chtějí nebo nechtějí minimální sazbu, tedy zda chtějí nebo nechtějí nějaký flexibilní systém, kde by žádná minimální sazba stanovena nebyla. Ehm, tato diskuse má proběhnout velmi brzy a eh, je proto na místě, aby prodloužení té minimální sazby ehm, DPH bylo pouze na dva roky v tuto chvíli. E, kromě toho, a to je velice důležité, komise navrhla toto prodloužení poměrně pozdě. Takže svým způsobem hovoříme o retroaktivní platnosti od 1.1.2016. Eva Paunová a Werner Langen už poznamenávali, že toto není technicky úplně správné. No, tak to zkrátka je. Co se týká smysluplnosti těchto pravidel, eh, si myslím, že bychom dnes měli o návrhu komise hlasovat pozitivně. Rád bych ale ještě jednou důrazně řekl, že od komise jako Evropský parlament eh, očekáváme daleko více plánování do budoucna. Děkuji. Děkuji vám. Eva Paunová, EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Jak už jste byli upozorněni, a e, proto diskutujeme pozměňovací návrhy. Má frakce byla proti zjednodušenému postupu a chtěli jsme, aby tento návrh byl otevřený změnám. K tomuto došlo, protože komise své pozměnění směrnice přednesla až velmi pozdě. E, stávající pravidla platila do 31.12. loňského roku a to znamená, že už více než dva měsíce nemáme k tomuto minimálnímu, k, této minimálnímu, k tomuto minimálnímu prahu DPH žádnou legislativu. A proto jsme navrhli tento pozměňovací návrh, protože si myslíme, že Evropský parlament má odpovědnost, aby doháněl komisi k odpovědnosti, abych tak řekla. Předložili jsme dva pozměňovací návrhy a já bych ráda všechny poprosila o jejich podporu. Návrh 1, jak říká pan zpravodaj, říká, že považujeme za politování hodné, že komise představila svůj návrh takto pozdě, čímž vlastně musíme aplikovat DPH retrospektivně. A jak už jsem řekla, naše důvody pro ten, tuto změnu je konzistentnost v legislativě, abychom se vyhnuli jakýmkoliv mezerám v aplikaci pravidel. A návrh 5, to je druhý pozměňovací návrh, žádáme o další pětileté prodloužení, spíše než prodloužení pouze o dva roky. Je pravda, že komise předpokládá, že bude mít do roku 2018 nový systém DPH, ale já si myslím, že je naší povinností zajistit, abychom měli platná pravidla pro delší období pro případ, že dojde ke spoždění se zaváděním nové legislativy. Jak možná víte, ten akční plán DPH Eh, měl být přijat už tento týden, ale opět to bylo odloženo. Souhlasím také s tím, že stávající systém DPH je potřeba modernizovat tak, abychom se vyhnuli eh, mezerám v systému DPH, což je v současnosti více než 170 miliard euro. A myslím si, že eh, musíme reflektovat inovativnější, inovativnější obchodní modely a technologický pokrok v digitálním světě. Prozatím ale je potřeba postupovat hlavně opatrně a zajistit, že pravidla, která existují, budou eh, řešit to, co mají, to znamená sazbu DPH. Děkuji. Děkuji. Za ECR. Hlásí se někdo? A, prosím. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Ano, já jsem stínový zpravodaj k této věci a budu velmi stručný. Připomněl bych, co jsme řekli posledně. Víme, že komise bude eh, připravovat určité plány, přejeme jim eh, hodně štěstí v těchto ambicích a doufáme, že budou eh, postupovat rychle. Já svůj komentář pro dnešek proto omezím na to, že jsme si přečetli pozměňovací návrhy EPP a podpoříme je. Myslíme si, že se zde navrhují pozitivní změny a my to sdílíme. Děkuji. Děkuji. A teď Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Změna celého toho konceptu standardní snížené sazby DPH by mělo být něco, co bude extenzivně diskutováno v rámci mimo jiné nadcházejícího akčního plánu komise. A řekl bych, že delší prodloužení eh, této minimální sazby DPH je jaksi předčasné v tuto chvíli. My podpoříme návrh EPP číslo 1, kde uvádíme, že je politování hodné, že komise požádala o prodloužení minimální sazby DPH později, než se předpokládalo. Děkuji. Děkuji. Mariza Matyáš? Ne? Zaguje nikdo tady? Aha. E, pan Urtasun? Ne. Dobře, tak komise. Taky ne. Fajn. Tak tady pan zpravodaj. Děkuji kolegové, děkuji mnohokrát za e, informativní příspěvky, vyměnili jsme si názory e, Rozumím paní Paunové, co se týká té diskuse o tom časovém období. Samozřejmě argumenty máme z obou stran, protože pro bezpečnost plánování e, hovoří delší období, ale já si myslím, že bychom neměli být příliš jaksi nadšení a proto já zastupuji jako zpravodaj ten postoj, že e, pakliže budeme mít nějaký harmonogram komise, který, který nám třeba umožní dospět ke konečnému řešení, tak bychom tady teď neměli e, vyjadřovat názory, které jdou proti tomu. Samozřejmě e, jsou, e, rozumím také vaší argumentaci pro jistotu plánování pro všechny, ale to uvidíme v hlasování, jaký je názor parlamentu. Děkuji vám. E, můžeme rovnou hlasovat? protože máme trošičku předstih. Dobře, eh, kolegové, za dvě minutky budeme hlasovat. Připravte si hlasovací kartičky. Yeah, actually we are perfectly in time. It was supposed to be 11, 10 past 11. Do we do a test <laughs> uh, ask... Vážení kolegové, uděláme si testovací hlasování. Zahajuji hlasování. Tak toto je testovací hlasování, stále ještě můžete hlasovat. Gunare, prosím, kartičku, čekáme na vás. Výborně. Tak, konec hlasování. No, nádhera. Takže teď můžeme začít. Eh, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 5. Kdo je pro? Proti? Kontrola čísla 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. Eh, Tady eh, zdržel se kontrola. Omlouvám se, říká pan předseda. Konec hlasování. Číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ko- hlasování o pozměněném textu jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. 37 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. Hlasujeme o legislativním usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování. Počkáme ještě na zbylé kolegy. Ale rychle, prosím. Ester, ano. Fajn. Konec hlasování. 41 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. Blahopřeji panu zpravodaji. Uh. Next meeting. E, příští schůze bude 22. března v 9 hodin. Děkuji vám všem mnohokrát, končím schůzi.